Good afternoon. I'm a nice and gentle. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem první místopředseda a, a dám vám ještě chviličku, aby jsme se tady všichni usadili a mohli začít s dnešním zasedáním. Tímto bych tedy chtěl zahájit zasedání výboru pro rozpočet v první řadě přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak je pořad jednání přijat. Sdělení předsedy rád bych využil této příležitosti a srdečně přivítal delegaci eh, hostů z národních, Národního parlamentu z Myanmaru a ze Sri Lanky. Jsou tu, aby dnes byli účastní našeho zasedání. Nemám žádná další sdělení. Další bod schválení zápisu z předchozích schůzí. Nikdo nemá námitky, takže i toto je přijato. A nyní tedy přistoupíme k našemu hlasování. Dnes bychom měli hlasovat o třech stanoviscích. To první je stanovisko, které se týká hodnocení provádění programu Horizon 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přeskumem a návrhem rámcového programu číslo 9. Spravodajem nebo navrhovatelem je pan Torvalds. Přejete si k tomu něco dodat? Ne, děkuji. Já děkuji. Takže Měli bychom na úvod provést zkoušku hlasování. A bude to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím testovací hlasování. Vše funguje řádně. Takže kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 4 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je to 13, 13, jeden hlas se zdržel, takže zamítnuto. Já jsem mačkal tlačítko, ale nerozsvítilo se. Takže v tom případě je to jasné. Doufám, že si nemyslíte, že jsem nechtěl být nestraný. Paní Gresle tu byla již delší dobu. Takže 32 padá, 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, také prověříme. Zavírám hlasování. Přijato 15 hlasy. Návrh 1, bod odůvodnění, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní hlasujeme o stanovisku takto obměněném, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato 27 hlasy, dva byly proti. Gratuluji panu zpravodaji. Další stanovisko, o kterém budeme hlasovat, se nazývá Základní stavební prvky politiky soudržnosti EU po roce 2020. Navrhovatelem je pan Olbricht. Pane Olbrichte, přejete si něco dodat? Není tomu tak? Kompromis jedna, kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 5, kdo je pro? Omlouvám se, unikla mi ještě dvojka, takže návrh číslo dva, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to těsné, myslím, že přijato, ale prověříme. Uzavírám hlasování a zamítnuto 15 hlasy proti 13. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmička byla stažená. Devítka odpadá. Desítka stažená. Nyní kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáctka stažená, šestnáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 19, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o stanovisku takto obměněném, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 26 hlasy vůči třem. Také gratuluji panu Olbrichtovi. A poslední dnešní hlasování se týká rámce Unie pro znovu usídlování. Spravodajem nebo navrhovatelem je tady pan Depre, nevidím ho. Ano, už ho tu vidím. Přejete si něco dodat? Pane Depre? Nechcete nic dodat, myslím, že už k tomu bylo řečeno mnoho, takže budeme hlasovat. Návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pak navrhuji hlasování unblock od 66 až po návrh 230. Je někdo proti? Výborně, takže hlasujeme blokově. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní se přesuneme k návrhu 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahaju hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 15 hlasy oproti 13, jeden se zdržel. Návrh 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Ještě nám chybí dva hlasy. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 19 hlasy oproti 10. 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 a 108 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato 15 hlasy oproti 14. To byla 117 a nyní 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to byla stejná většina, ale bylo to těsné, takže prověříme. Uzavírám hlasování. 16 vůči 12 přijato 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 15 hlasy. 145, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 149, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 160 byl stažen. 190 a 191 jsou identické. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 194, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 208 a 209 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 216 a 217 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 222, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 223, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní bych zase navrhnul blokové hlasování u bodu odůvodnění. Jsou to návrhy 12 až 65. Je někdo proti? Ne, takže hlasujeme blokově. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ostatní body odůvodnění 9, Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Ještě nám chybí jeden hlas. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 17 hlasy oproti 9. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 27, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 29, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 34, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 36, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 39 a 38 jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 17 hlasy vůči 12. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 49, staženo 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže to prověříme, prověřujeme návrh 53. Zahajuji hlasování. Uzavírám. 14 vůči 14, takže zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. A pětku až osmičku blokově, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní eh, text takto obměněný, hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. a přijato 25 hlasy proti čtyřem, jeden se zdržel, tímto gratuluji, pane Depré. A tímto končíme hlasování. Sedmička byla odložena, takže tímto uzavírám dnešní zasedání a následně bude probíhat společná schůze s výbory AFET a DEVE. Ano, a na tu přípravu máme hodně času. Sejdeme se tu v 17.30. Děkuji.